Úloha místních regionálních orgánů v evropských strukturálních investičních fondů. Otázka k ústnímu zodpovězení. Slovo dám paní Mihajlové. Děkuji. Hmm, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, Legislativa rámce regionální legislativy umožňuje vytvořit nutné podmínky, které eh, pro konzultace lokálních regionálních orgánů při přípravě partner dohod o pro různé operační programy. Místní regionální orgány jsou blíže občanům a eh, vědí, jaké mají problémy. Mají výhodu eh, tom formulovat nutné politiky, aby se zlepšil e, život občanů, jsou zodpovědní za e, pracovní místa, růst, energetiku, dopravu a tak dále. Na druhé straně hmm, místní regionální orgány nemají příliš mnoho zdrojů a potřebují větší rozpočtovou podporu a také potřebují kofinancování. pomocí implementace kohezní politiky, eh, Úroveň konzultací s eh, lokálními regionálními orgány je eh, velice odlišné. Některé členské státy neaplikují princip partnerství tak, jak se předpokládá v evropské legislativě. Místní um, regionální orgány federálních států mají větší šanci, že budou uh, E, mít slovo, se mohou moci vyjadřovat k různým politikám, protože mají větší pravomoci. Je důležité e, zdůraznit, že mm, navýšení administrativních kapacit na místní regionální úrovni je klíčový faktor, abychom mohli e, lépe implementovat operační programy. To se týká i implementace kohezních a strukturálních fondů. Města jsou motorem ekonomického růstu, jsou to centra eh, umění, inovace, startupů a tak dále. Smart cities, strategie smart cities a smart specializace ehm, jsou nové politiky, inovativní praxe a jsou dobré. Ehm, prohlášení z roku 2015 bylo přijato Mm, neformální radou ministrů pro rozvoj. Tato deklarace z Rigi sama o sobě by měla vést k Amsterdamskému paktu, který sám o sobě by mohl, měl vést ke konkrétním strategiím rozvoje měst. V neposlední řadě místní regionální orgány eh, hrají důležitou roli při vytváření přeshraničních iniciativ a vazeb, které jsou součástí naší teritoriální spolupráce. V tomto kontextu chci, aby komise zodpověděla na následující otázku, kterou sformuloval výbor REGI. Jaká konkrét, jakou konkrétní podporu bude komise dávat regionálním a místním orgánům s cílem posílit roli a dopad na management evropských strukturálních investičních fondů e, na období 2014 až 2020? S ohledem na mm, jejich odpovědnost, jejich specifika mm, jednotlivých členských zemí a s cílem vytváření ekonomického růstu a udržitelných pracovních míst. Bude komise spouštět veřejné konzultace po následované možnou iniciativou, jak posílit roli regionálních a místních orgánů. Vedle těchto dvou otázek chci zdůraznit, že jsou velice důležité pro výbor REGI, protože participace lokálních regionálních orgánů je klíčem k úspěchu kohezní politiky, což je klíčem pro dosahování e, cílů růstu, vytváření pracovních míst a podobně. Místní a regionálních orgánů, orgány jsou klíčové pro budoucí plánování kohezní politiky po roce 2020. Očekávám vaše odpovědi, paní komisařko, a těším se na diskusi. Děkuji, paní Mihajlova. A nyní předám slovo za komisi paní Korina Kretu. Děkuji, pane předsedo, vážená paní Michajlova, vážení členové a členky Evropského parlamentu. Chci vám poděkovat i za tuto ústní otázku. Tak, jak nám byla e, adresována výborem REGI. Soustředuje se na úlohu regionálních orgánů v evropských strukturálních a investičních fondech. My se domníváme, že je třeba udělat eh, eh, maximum pro to, abychom každodenně mohli spolupracovat s místními a regionálními orgány, které sehrávají velice důležitou úlohu v programech, které mohou být financovány našimi fondy. Protože právě takto je možné zbližovat eh, součásti EU a umožňuje to občanům využití fondů co nejlepším způsobem. Evropská komise tedy hodně počítá s úlohou místních a regionálních orgánů. Právě oni znají eh, nejlépe problémy a potřeby eh, svých regionů, vědí, co lze a co nelze udělat. Regionální politika má právě tu charakteristiku, že může být ve službách každého regionu. S vaší podporou, s podporou EU, se nám podařilo přesvědčit členské státy, aby začlenili místní a regionální orgány do rozhodování, a to jak ve fázi přípravné, tak i v samotném programovacím období. Já jsem vděčná Evropskému parlamentu za to, že jsou tady podmínky ex ante stanovující partnerství. aby tak bylo možné, e, že nejen ústřední, ale také místní a regionální orgány se podílejí na rozhodování. V EU je velká rozmanitost. E, jsou tady země, které mají již desítky let tradici partnerství, ale jsou jiné země, kde takový princip ještě není plně zaintegrován. Mohu vás ujistit, že tyto orgány byly velmi e, úzce zapojeny nejen do sjednání dohody o partnerství a do operačních programů, ale také do dalších eh, aktivit. Evropská komise provádí studii o tom, jak je prováděno partnerství, jak eh, funguje zpráva a řízení na vícero úrovních v oblasti 2014 eh, až 2020. Výsledky vám v nadcházejících měsících sdělíme, například integrovaná městská aktivita, no, v toho jste se zúčastnila, paní Michajlova. V období 2014 až 2020 15 miliard eur je věnováno městům, aby se reagovalo na specifické problémy rozvoje. Je to poprvé, eh, kdy v historii EU komise přímo financuje města. Je to rozhodnutí, které ukazuje naši důvěru, že města mají schopnost rozhodnout o svých potřebách a vynaložit takové finanční prostředky co nejlépe pro své občany. Totež platí pro místní rozvoj. Tyto akce jsou e, ve správě regionálních orgánů a zapojuje se do toho i soukromý sektor či občanská společnost. Spolupracujeme velmi úzce s předsednictvím eh, Nizozemska v EU, eh, kdy se snažíme, aby eh, akce pro města byla dobře využita, aby města měla co říci do toho, jakým způsobem EU podporuje snižování městské chudoby nebo, člen, nebo sociální zapojení migrantů. <clears throat> Zmínila jste se o prohlášením z Rigi bude také prohlášení z Amsterdamu. Jak jsem řekla, nizozemské předsednictví eh, dává obzvláštní eh, akcent eh, na schůzku v Amsterdamu, která proběhne v březnu a kde se sejdou místní orgány měst. Na závěr bude přijato prohlášení z Amsterdamu. Všichni se shodneme, že potřebujeme takovou agendu pro města Některé členské státy doposud hovořily o principu subsidiarity a odmítali evropský rámec pro města. V komisi jsem já sama zorganizovala schůzku se starosty eh, evropských hlavních měst, těch, které nejvíce narážejí na problémy uprchlíků. Ať už je jakákoliv eh, národní politika eh, přijímání uprchlíků, jsou tady některá města, jejichž orgány, jejich starostové obzvláště čelí problému eh, uprchlíků. A těmto městům je třeba pomoci. Těm, na které to nejvíce dopadá. ten příchod velkého počtu uprchlíků. Chceme tedy pomoci místním i regionálním orgánům, aby se maximálně využili prostředky evropských fondů. Já myslím, že budete se mnou souhlasit. Peníze nejsou všechno. Evropské fondy nezmůžou všechno. Potřebujeme také administrativní kapacity, kapacity formulovat úspěšné projekty. Ty projekty nespracováváme my v Bruselu Letošní rok je velmi důležitý a příjemci prostředků představitelé měst musí tedy vypracovat projekty, které opravdu odpovídají potřebám občanů. Jak víte, strukturálně investiční fondy mají e, dedikovaný e, nástroj, který usiluje o konsolidaci kapacit místních orgánů. Tam e, je suma 5 miliard eur pro období 2014 až 2020. A jsem přesvědčena, že tato opatření mohou mít svůj dopad i na ekonomickou situaci a umožní vytvořit více pracovních míst. Děkuji a těším se na rozpravu. Děkuji, paní komisařko, a nyní se přesuňme k politickým skupinám. Jménem EPP pan van Nistelrooy. Děkuji vám, pane předsedající. Paní komisařko, děkuji za váš projev a za velice pozitivní přístup. Chtěl bych zmínit tři body. Za prvé, výbor regionů eh, zkoumá, co se v poslední době děje a zjistil určitou tendenci renacionalizace v mnoha členských státech. Eh, za druhé, článek 5 nařízení, princip partnerství, eh, není správně aplikován ve všech členských státech. Místní a regionální eh, orgány nejsou brány jako rovnocenní partneři. Jsou to zainteresované strany jako každé jiné. Za třetí, eh, výbor regionu explicitně zmiňuje centralizaci, která je v protikladu k etickému kontextu, o kterém jsme hovořili. Eh, jménem EPP bych chtěl říci, že subsidiarita je pro nás zásadní a na té budeme trvat. A vy jste teď před otázkou. Vy jste řekla, že se chystá studie. My hovoříme o otevřených diskuzích v radě. Budeme eh, tlačit na článek 16.3, pro který jsem zpravodaj v tomto parlamentu a chceme, aby toto téma bylo zkoumáno detailněji. Proto vás žádám, zda byste mohla vyhovět přáním parlamentu a debatu veřejně. Za eh, socialisty a demokraty paní Breso. Mm, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, komisařko, myslím, že tato diskuse a to usnesení je velmi vhodné. Děkuji paní komisařce za to, že opět zdůraznila úlohu, kterou by měly Eh, sehrávat eh, lokální regionální orgány a především města při formulování politiky soudržnosti. My víme, že politika soudržnosti je základním nástrojem mm, investice Evropské unie a je a zůstává nejdůležitějším nástrojem i v Junckerově plánu. V budoucím programovém období, o kterém začneme diskutovat, Eh, si myslíme, že by to mělo i takto zůstat. V této souvislosti máme určité obavy, když globální rozpočet se nesnižuje ani nezvyšuje a je zjevné, že eh, to bude znamenat redukci zdrojů v oblastech, kde jsou velmi důležité. Myslím si, že všechny regiony měly zůstat zainteresované i um, především ty, co jsou eh, konkurenceschopné. Je to důležité, aby existovala koherentnost mezi um, jednotlivými investičními programy a politika eh, soudržnosti má silně podporovat růst tak, jak tomu bylo do posud, a věříme, že politiku soudržnosti budete obhajovat. Děkuji. Jménem EKR, pan Piotrovský. E, e, udržitelný rozvoj, to je jeden z hlavních cílů, abychom Eh, vyvážili rozdíly mezi členskými státy a naše konkurenceschopnost na globálním trhu, bychom měli využít více fondů pro nejslabší regiony. Místní a regionální orgány často mají problém utratit dostupné prostředky a nevědí, zda o to vůbec žádat. Skutečná bariéra není kofin, úroveň kofinancování, ale DPH, která je třeba e, připočítat k těm částkám. Proto e, to období 2014 až 2020, to by měl být nárokovatelný výdaj, to DPH, a e, my bychom měli změnit příslušné nařízení e, e, Rady a parlamentu z roku 2013. V mém regionu v Polsku místní a regionální orgány žádají toto řešení již dlouho. Také chtějí větší flexibilitu při využívání fondu, například pro výzkum a vývoj což by představovalo impuls pro větší spolupráci mezi podniky a univerzitami. Nyní jménem ALDE pan Jakovčič. Já bych chtěl především poděkovat paní Mihajlové a všem kolegům z politických frakcí za akceptování této iniciativy. Já celou svoji politickou kariéru stavím na posilování úlohy místních a regionálních orgánů, silnějších měst, eh, mm, zastupitelstev. To znamenalo pro mě vždy vyšší kvalitu života. Dnes chci zdůraznit, že jsem plně přesvědčen, že neexistuje alternativa principu subsidiarity. Musíme respektovat. My známe evropskou praxi. E, nejvíce decentralizované země, jako Dánsko například, mají nejlepší životní úroveň, nejvyšší rozvoj. A nejvíce centralizované státy jako Chorvatsko nebo Řecko čelí obrovským problémům s rozvojem. My potřebujeme hovořit o absorpční, míře absorpce. Nyní čelíme situaci, kdy velmi centralizované státy mají nízké, nízkou úroveň absorpce. Proto si myslím, že občané těchto regionů by měli přímý přístup k evropským fondům. Často také slyšíme Eh, no, uvidíme konkurenci mezi národními orgány a místními regionálními orgány. Kdyby existoval přímý přístup k evropským fondům, tak eh, jsem si jist, že bychom byli schopni zlepšit kvalitu eh, života v mnoha městech Evropské unie. A tady chci dodat, um, význam mezinárodní spolupráce, přeshraniční spolupráce Ibrana jsou uh, vynikajícími příklady přeshraniční spolupráce, makroregionální spolupráce a chci uzavřít tím, že doufám, že díky této ústní otázce komise bude mít uh, lepší představu o roli místních a regionálních orgánů. Děkuji, pane předsedo. Paní Kretu, opravdu potřebujeme zapojit místní a regionální orgány do využívání strukturálních fondů. Větší decentralizace je zapotřebí. Eh, menší centralismus, menší byrokracie. A také větší část strukturálních fondů eh, ve prospěch místních a regionálních orgánů. Především ale potřebujeme větší pomoc, odbornou technickou pomoc ze strany komise. ve spolupráci s národními orgány, ale daleko větší zaměření na místní a regionální orgány. Malé obecní úřady, malé regiony nemají všechen, všechno know-how, jak postupovat, jak vypracovávat žádosti a podobně. Je tedy třeba jim pomáhat nejen finančně, ale také e, odborně. Také větší potřeba je tak, e, pomoci ostrovním oblastem, na které dolehá ještě navíc migrační krize. E, takových situací v Řecku je velmi mnoho, a to nejen na ostrovech, ale také v hlavním městě Aténách. Čekám na návrhy e, ze strany komise i rady v této věci. V praxi totiž potřebujeme více technické odborné podpory i větší finanční podpory pro místní orgány pro přípravu strukturálních programů. Děkuji. Děkuji nyní za zelené má slovo pan Rope. Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, vážení kolegové, tato otázka přichází v pravý čas. Bude šké vybřednout z ekonomické krize a vytvořit udržitelný růst a blahobyt Evropanů. Bude to těžké, pokud nevyužijeme potenciál našich měst a regionů. Je pravda, že Evropská unie e, nemá kompetence zasahovat do vnitřní struktury členských států, nicméně komise má k dispozici e, mechanismus otevřené koordinace a vyměňování osvědčených praxí a postupů často vede ke změnám. Chtěl bych vyzvat komisi, aby podporovala výměnu osvědčených postupů a dobrého způsobu e, vládnutí a zejména, aby zdůrazňovala zapojení místních a regionálních eh, orgánů do rozhodovacího procesu. Kromě toho bych chtěl vyzvat komisi, aby vyvinula metodiku hodnocení účinnosti eh, administrativního, administrativní struktury členských států. Toto hodnocení by se mělo zaměřovat zejména na kvalitu zapojování místních a regionálních samospráv do národního rozhodování. a také by se mělo zabývat dostatečností vlastních zdrojů a mandátů e, těchto samosprávních orgánů k tomu, aby e, prováděli nezávislou regionální politiku. a možnost přizpůsobovat regionální politiku místním podmínkám. Návrh na zajišťování partnerství je důležitý, protože panuje nedostatek reálných partnerství mezi ústřední samosprávou, eh, místní a regionální samosprávou a eh, obcemi a městy. Je to v podstatě formalita bez ohledu na to, eh, že regionální vlády a samosprávy jsou nejblíže lidem a nejlépe jsou schopny odhadnout potřeby občanů a naplánovat akce. To je důležité zejména vzhledem k regionální regionálním rozdílům, které se ještě vyostřují z pohledu globalizace migrantů a klimatických změn. Děkuji. Nyní paní Damato. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, politika soudržnosti má být úspěšná, musí být správně financována a vyvážená na všech úrovních, od Evropské unie až k nižším územním celkům. Nicméně tak, jak je nastavená nyní, nefunguje a nenaplňuje cíl, kterým je snížení rozdílu mezi evropskými regiony. Regionální orgány mají velké problémy s řízením a administrativní nedostatky Přitom eh, na toto téma se hodně vyplýtvalo slovy, eh, zejména v mé zemi, a vede to k eh, zničení pověsti regionu i politiky soudržnosti jako takové. Při analýze programovacího období se musíme ptát, jak odstranit tyto nedostatky. Teď hovořím především nízkou absorpci v prvních letech a obrovské zrychlení v posledních měsících. a také eh, využívání některých projektů eh, k tomu, aby bylo vynaloženo co nejvíc zdrojů. Eh, projekty jsou schvalovány ve velice pozdní fázi a tak to vypadá, že je to i v současném probíhajícím programovacím období. Měli bychom to otočit a spolupracovat s kompetentními orgány na tom, aby výběrová řízení byla vypsána mnohem dříve a aby se projekty spustily dříve. Evropská unie má ale také svůj díl odpovědnosti. Musíme diskutovat o politice soudržnosti v návaznosti na ekonomické řízení a e, výpočet e, deficitu. E, má strana na tom trvá a i další strany začínají souhlasit. Italská vláda pod Rencim také částečně souhlasí, nicméně bojíme se, že by to mohlo být jenom takové předvolební gesto. Protože politice soudržnosti nepomůže politika rozpočtu nebo úspornosti. Nyní jménem ENF pan Stuger. Děkuji, pane předsedo, dobré ráno. Za dva měsíce se bude konat referendum o smlouvě s Ukrajinou v Nizozemí. A minulý týden se ukázalo, že eh, pan Sars, velký investor, zaplatil 200 tisíc dolarů eh, na kampaň eh, pro ano této smlouvě. Zdá se tedy, že lidé, kteří mají velké finanční zájmy, dávají peníze na kampaň pro ano. To znamená, že referendum je nyní zmanipulováno. Zdá se, že pokud jde o demokratizaci, je Nizozemsko rozvojová země, nedovyvinutá země. A takovéto země mají nárok na pomoc z Fondu pro regionální rozvoj. A já bych se vás chtěl zeptat, paní komisařko, eh, jde-li tady o záchranu demokracie, mohla byste prosím dát hodně peněz na kampaň pro ne? Pane Stugere, máte dvě modré karty, chcete odpovědět? Pan Nistelrooy a potom pan Etheridge. Já budu stručný. Um, Chci um, jenom navázat na to, že bylo řečeno, že Nizozemí je eh, málo rozvinutá oblast. Jak um, je možné zneužívat tyto, tyto žádosti? Tady my mluvíme o regionální politice, můžete na to reagovat? Pane Trich. A pak můžete odpovědět tedy na obojí. Děkuji. Eh, děkuji za otázku. Eh, já jsem slyšel, že mluvíte o referendu v Nizozemí a podniky, že jsou na straně ano. Myslíte si, že Nizozemci to budou brát jako hlasování o celé EU? Jak víte, my budeme mít eh, v Británii referendum. Máte nějaké, nějaké poselství pro Brity referendum? Ano pokud velcí američtí investoři, já tady se obracím na pana van Mistleroje, eh, se mm, jim vadí referendum v Nizozemí a hmm, chtějí intervenovat, aby níž by na to mm, orgány reagovaly, tak pak tam je demokratický deficit. Když mluvíme o tomto referendum, o tom mluvím konkrétně a tady se musíme zaměřit na, na toto. Jako odpověď na otázku pana Eteriče, nizozemci samozřejmě toto referendum vnímají jako příležitost mm, vyjádřit nahromaděnou frustraci z EU a vš- veškerými jejími selháními. Já doufám, že to bude jasné ne. To bude dobrý výsledek a doufám, že to bude taková uh, Eh, předehra k referendum, které budete organizovat v Británii. Pan Fontulis? Místní a regionální orgány v Evropě v dnešní době jsou možná tou základnou, eh, na kterých by se měly rozvíjet Eh, národní státy. V Řecku byly ovšem hodně oslabeny, nejen kvůli tomu, že tady není dostatek pravomocí, ale také eh, tady nejsou lidské zdroje. Lidé jsou hodně vykořeněni. Já souhlasím, je třeba pomáhat regionům a hlavně obyvatelům těchto regionů eh, zemědělcům a všem dalším, kteří chtějí fungovat a pracovat ve svých regionech. Decentralizace tady umožní eh, lepší zprávu eh, a řízení. V Řecku naopak eh, je zřejmě záměrem zničit zemědělce. Brzy již žádní nebudou v Řecku, bude-li to takto pokračovat. My musíme e, dohlednout na to, aby veškeré peníze evropských daňových poplatníků podléhaly transparentní kontrole, aby nemohla fungovat e, korupce. Já mám výzvu pro Řecko. Dnes je e, všeobecná stávka v Řecku která reaguje na politiku levice, která stále pokračuje ve stejné politice. Děkuji, pan Zalera. Paní komisařko, my víme, že um, lokální a regionální orgány hrají důležitou roli při dosažování cílů Evropské unie, jak jsou strategii EU 2020. Um, místní regionální orgány nesou velkou odpovědnost při řešení aktuálních výzev, jako integrace, uh, ubytování uprchlíků, migrantů, proto eh, bylo a je požadavkem Evropského parlamentu, aby obce a regiony mm, ještě více než do posud byly součástí partnerství dohod operačních programů v rámci eh, evropských strukturálních fondů. Musíme konstatovat, že se to úplně nepodařilo. Těch 5% na městské projekty není eh, vždy eh, dostatečné ve všech městech. Rada, komise a parlament by měly při implementaci strukturálních fondů v regionální politice eh, více zohledňovat obce a regiony, protože jenom na místě, v obcích, u občanů může evropská politika a evropská soudržnost tímto způsobem být vidět. Děkuji. Máte tady modrou kartu, pane Zeller, chcete na to odpovědět? Pane Zany, máte slovo. Eh, děkuji. Já souhlasím s tím eh, cílem Eh, účasti místních a regionálních orgánů managementu těchto a jiných fondů, ale mám otázku, jak můžeme eliminovat politické strany, aby zasahovaly do těchto procesů a eh, dostávali se k fondům, protože um, často jsou tedy to politice vystaveni. Ehm, lokální regionální orgány eh, hrají svoji roli, ale to, jak ty prostředky v rámci regionální politiky jsou dávány k dispozici, to jsme stanovili v nařízeních a v těchto nařízeních. Eh, ty, tato nařízení tě, zodpovědné osoby musí respektovat. Já si, mě není známo, že by se ty prostředky zneužívaly pro partajní politiku. To by bylo porušení, eh, který by, které by se muselo vyšetřovat a stíhat. Pan Maskur. Mikrofon, prosím. Váš mikrofon nefunguje říká předseda. Ano, teď už snad ano. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já jsem velmi rád, že vidím, že rozprava se dnes týká klíčové úlohy místních a regionálních orgánů pro rozvoj našich území. Právě eh, města jako zdroje růstu a zaměstnanosti musí být základem nové politiky. Jak víte, v roce 2015 Ehm, stále narůstá počet obyvatel, kteří žijí právě v městech. Politika pro města je tedy nutností a chtěl bych říct, jaké jsou tady obavy některých regionů, které od finanční krize vidí, že se stále zvětšuje rozdíl ehm, mezi venkovskými a městskými oblastmi. Ono to ještě více platí pro ty velmi vzdálené území, ehm, která, na které dolehají ještě další handicapy. Politika soudržnosti musí eh, zachovat princip solidarity eh, mezi regiony. Ten nesmíme spochybnit. Komplementarita mezi různými územími je realitou a potřebuje přístup eh, napříč všemi oblastmi na základě subsidiarity jak na evropské, tak na národní úrovni. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní pan Benito Zilvaga. Děkuji, pane předsedo. My to chápeme tak, že celý základ eh, komunitární politiky může pomoci občanům vytvářet pracovní místa a pomůže také eh, vytvářet eh, i environmentálně udržitelný model rozvoje území. To jsou dva velice důležité cíle, kdy bereme v úvahu, že do toho mohou také vnést důležitý přínos místní a regionální orgány, které nejlépe vědí, kam je možné soustředit soustředit veškeré úsilí. Musíme tedy pracovat na takovém řízení, ve které budou daleko více začleněny místní a regionální úrovně. Pět strukturálních a investičních fondů eh, by ovšem eh, mělo být eh, využíváno tak, aby to nebylo přednostně pro města a odřízlo to od těchto zdrojů ostatní regiony. Je třeba kompenzovat sociální, ekonomické či regionální eh, nevýhody některých Děkuji a pan Etridge. Dobré ráno. Paní komisařko, já vím, že jste spravedlivá a rozumná osoba, takže já upozorním na problém, který máme. A je možné, že vám to pomůže ukázat vaše osobní selhání vůči mému regionu. V mém regionu eh, West Midlands jsme byli donuceni sloučit určité orgány, eh, které eh, měly přijímat financování z Evropské unie. Bylo to za zavřenými dveřmi, bylo to nečestným způsobem, lidé o tom neměli šanci šanci hlasovat. To vytváří Evropské unii špatnou pověst a také celé té ideji zapojení měst a regionu. Nicméně, paní komisařko, vy máte příležitost eh, projevit svou eh, osobní čest. Ve West Midlands máme problém a potřebujeme financování z regionálního rozvoje. Eh, konec konců Spojené království přispívá do Evropské unie mnohem více, než kolik z nikdy dostane. Takže bylo by dobré, kdybyste zejména se věnovala pozornost Eh, problému našeho eh, hypodromu, který je kulturní záležitostí a bylo by dobré eh, s ním něco dělat, protože naše území již delší dobu trpí. Pane Etheridge, pane Etheridge, máte modrou kartu, přijímáte ji dobře. Pan Stuger, máte slovo. Děkuji vám. Pane Etheridge, já vás vidím jako poslance, který má úzké kontakty se svými voliči. Když se podíváme na to, co se děje v Nizozemsku, tak já bych se vás chtěl zeptat, jaké pocity panují mezi lidmi ve vašem regionu, mezi lidmi, kteří nedávno přišli o práci, a kteří eh, musí platit dluhy, musí platit spoustu daní. Jak se dívají na Evropskou unii a regionální rozvoj? Znají vůbec ten koncept regionálního rozvoje? Získávají z něj něco? Jsou do něho zapojení? tak lidé z West Midlands nechápou pojem regionálního rozvoje eh, jakožto eh, součást soudržnosti, která má usnadnit vládnutí Evropy. Eh, mají ten pocit, že chtěli by být svobodní. Mají pocit, protože vždycky hlasují hodně pro mou stranu, že Evropská unie pro ně není příliš užitečná a že ta protivenství, kterým čelí, jako, je, jako jsou nízké platy a nezaměstnanost, platy tlačené dolů, nekontrolované nekontrolovanou e, imigrací. To všechno vede k tomu, že lidé jsou zahořklí vůči Evropské unii a chtějí se od ní osvobodit. Slovo má pan Brioa. A mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslouchal velmi pozorně, co říkala paní Korina Kretu. Trochu mě to zneklidňuje, protože se nacházíme e, v zásadním křižovatce pro tři pravomoce. Protože Regionální orgány by vlastně tady měly nahradit eh, národní státy. Eh, bylo řečeno, že pokud jde třeba o eh, přijímání migrantů, je třeba pomoci městem, a to někdy i proti názoru národního státu. To je porušení svrchovanosti, které je nepřijatelné. Jak bude vypadat zítra politická úloha členských států, když například budou v rozporu s nějakým názorem místního orgánu? Přecházíme ke Catch the Eye. Máme tady velmi mnoho žádostí o slovo. Nebudu moci dát slovo všem, protože je tady 15 žádostí. Začne pan Novakov. Děkuji. Já chci um, pogratulovat panu van Nistelrooy v práci k rezoluci a paní Michailové za její podporu. 80% ehm, evropského rozpočtu spravují členské státy. Velká část toho jde obcím na projekty, které jsou tam implementovány. Avšak často hodně těch prostředků se nevyužívá na projekty, A jediná věc, co je horší, než ty prostředky nemít, je mít je a nevědět, kam je investovat. Proto musíme podpořit um, obce od A až do Z um, k implementaci projektů, reporting management, flexibilní management. Mnoho zemí nemůže implementovat projekty, protože nemají prostředky a proto by měly existovat offsetové mechanismy, mm, které měly zřízet tyto státy. Nyní musíte dodržovat řečnickou dobu. Někdo co jiné? Ehm, jedno eh, poznámka. Na jedné straně tady máme pokrokové posilování úlohy lokálních orgánů měst, regiony, makroregiony a městská agenda Zároveň se vytváří reforma um, makroekonomické zprávy, programy reform, evropský semestr. To všechno má být v souladu s politikou soudržnosti. Musíme se zamyslet nad tím, jaká je politika soudržnosti, jaká by měla být úloha místních regionálních orgánů. To je důležité, mm, abychom neměli měli konvergující tendence na navzájem se odporující. Ehm, město by mělo mít větší roli při eh, správě strukturálních investičních fondů. Bohužel lokální regionální orgány v mnoha zemích nemají dostatečné zkušenosti na zprávu těchto programů. Ve větších rozvinutějších členských zemí, kde e, je decentralizace, o již desetiletí vytváří e, kapacity a tyto státy jsou v mnohem lepší pozici než menší, méně rozvinuté členské státy. Proto by komise měla podporovat větší decentralizaci, vyměňovat nejlepší praxi při organizaci eh, místních regionálních orgánů. Cílem by mělo být, eh, aby rozhodnutí důležitá pro občany se přijímala blízko občanů. Děkuji. Namaste. Mm, já chci poděkovat členům výboru REGI za to, že eh, zahájili tuto důležitou iniciativu. Každá investice nakonec skončí v nějaké obci nebo městě a proto je důležité, aby se účastnili celého procesu. Já proto podporuji návrhy kolegů, že lokální regionální jednotky by měly být, mít přímý přístup k evropským fondům. Měli bychom definovat pravidla, podle kterých ústřední orgány umožní lokálním regionálním orgánům, aby se podíleli na využívání těchto fondů. Neměla by tam být žádná regionální diskriminace, stranická, což se někdy děje. Také vyzývám komisi, aby navrhla opatření, která zlepší implementaci tohoto mechanismu. Jsem si jist, že tím se využívání evropských fondů zlepší. Maletič. Hmm. Předsedu paní komisařko, já chci říci, že základní princip této politiky je partnerství a více víceúrovňová vláda. To se bohužel eh, praxi často neaplikuje. V mnoha členských zemích máme operační programy pracované na národní úrovni, lokální, regionální úroveň se toho vůbec nezúčastní. Proto navrhuji, abychom v budoucnu, až budeme um, uvažovat o kohezní politice, aby eh, chom zavedli pravidlo, že operační problémy se budou přijímat na regionální úrovni, to regionální operační programy a jak vlastnictví té implementace zůstane na regionální úrovni. Je klíčové eh, do toho začlenit regionální eh, orgány do definice politik. Kohezní politika musí být spojena s evropským semestrem, ale bez role regionálních orgánů toho nebudeme schopni dosáhnout. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že v politice soudržnosti konzultace s místními a regionálními eh, orgány při vyjednávání pravidel se příliš nezlepšila pouze třetina eh, oslovených členů eh, z Rady místních a regionálních orgánů stanovila své priority v souladu s potřebami. Místní orgány potřebují stabilní rámec, ve kterém by mohli eh, ohlašovat své priority. Je základní, aby se místní a regionální orgány zapojovaly od samého začátku do tvorby, implementace a monitorování programu. Je zapotřebí zapojit různé úrovně samosprávy, partnery ze sociální a ekonomické společnosti. Eh, komise musí provádět veřejné konzultace a musí s tím začít co nejdříve, aby posílila eh, roli místních a regionálních úřadů. A na tomto základě eh, musí, musí vytvářet iniciativy, protože partnerství eh, místních a regionálních úřadů jsou zásadní pro vytváření udržitelných pracovních míst. Děkuji, pan Hetman. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, dámy a pánové, místní a regionální úřady zodpovídají za 70 veřejných investic a proto jsou to klíčoví hráči ve správě strukturálních fondů. Role, kterou hrají a její závazky realizovat cíle Evropské unie jsou značné. Nicméně musíme jim dát podmínky k tomu, aby byli eh, rovnocennými eh, partnery a ne pouze někým, kdo plní závazky plynoucí z nařízení a směrnic. Eh, musíme si uvědomit, jaké mají znalosti a zkušenosti. A ten fond, o kterém právě teď hovoříme, s tím může pomoci. Myslím si, že můžeme pomoci eh, místním orgánům k tomu, aby se lépe mohli účastnit eh, řízení. Eh, je zapotřebí, aby existovala víceúrovňová spolupráce mezi evropskou státní a místní úrovní. To by bylo ku prospěchu politice soudržnosti a tím i celé ekonomice. Tak kolegové, musíme nyní přestat. Máme ještě dlouhý seznam, ale už nemáme čas. Takže nyní dávám slovo paní komisařce. Děkuji, paní předsedkyně vážení poslanci a poslankyně. Děkuji vám za tuto rozpravu. Pokud jde o mě, a vy to víte, já si myslím, že naši hlavní partneři, když jde o regionální politiku, jsou místní a regionální orgány. je zhruba 240 různých regionů a my vedeme pravidelné konzultace s jejich představiteli, protože víme, že právě oni nejlépe znají problémy svých regionů, svých občanů, mohou přispět k lepší zaměstnanosti, zlepšení zdravotnictví, životního prostředí, dopravy. Já vím, že jsou i určité meze eh, pro tyto eh, orgány, ale eh, potřebují více než kdo jiný podporu pro své projekty. Ano, já s vámi souhlasím. Úloha měst je velmi důležitá. Já jsem vděčná nizozemskému předsednictví za to, jak velkou pozornost věnuje městské agendě. Ve městech Evropské unie, ať už jsou to hlavní města zemí nebo jiná i menší města, tam žije 70 obyvatel. To jsou hlavní hybné síly pro vytváření zaměstnanosti i hospodářského eh, bohatství. Tady je velmi důležité partnerství a tomu věnujeme velkou pozornost. Souhlasím s panem Van Nistelrooy, že je zapotřebí veřejné diskuse o tom, jak uplatňovat eh, partnerství a řízení na vícero úrovních. Příští týden se zúčastním plenárního zasedání výboru regionu a budeme tam o tomto tématu diskutovat. Bude pro mě obzvlášť příjemné se paté eh, opět vrátit mezi vás a diskutovat o této zkušenosti. Výměna osvědčených postupů je zapotřebí, protože jsou země, které mají tradici i kulturu vypracovávat projekty společně se občanskou společností, či s univerzitami. V jiných zemích eh, místní a regionální orgány si naopak myslí, že musí sami rozhodovat a že není nutné konzultovat eh, občany. Právě proto věnujeme velkou pozornost tomu, aby, národ, aby regionální a místní orgány byly zapojeny do vypracování partnerských dohod a operačních programů. Nové programovací rozpočtové období to považuje za podmínku ex ante, jak víte. Nemohu odpovědět na všechny otázky, které tady zazněly. Pan Jakovčič položil jednu otázku, která se několikrát zopakovala v rozpravě. Ptali se na to i jiní. Každá země se může zorganizovat tak, jak si to přeje. Důležité je, aby v takové organizaci implementace projektu respektovala pravidla zprávy eh, evropských fondů. Některé země, například Polsko, je země centralizovaná, ale má přitom velmi dobré výsledky z hlediska evropských fondů. A pak je tady eh, také zkušenost Francie, Eh, která přešla k decentralizovanému způsobu, který také funguje velmi dobře. Tak tedy každá země má možnost zorganizovat si věci tak, jak si to přeje. V každém případě budeme i nadále sledovat, jak se uplatňuje princip partnerství v různých zemích. Podle článka, článku 5 eh, pravidel o eh, investičním fondu eh, pokud jde o otázku uprchlíků, bych tady bych chtěla odpovědět. My nenutíme žádný region, žádné město, aby využívalo evropské fondy. My jsme tento dopis rozeslali všem ministrům, abychom jim oznámili, že jsme připraveni změnit operační programy, že si uvědomujeme, že programy byly vypracovány před rokem a že tehdy ještě velká výzva uprchlíků neexistovala. Tady Itálie byla jedinou zemí, která požádala o změnu operačních programů. A my jsme tedy již 200 milionů eur eh, věnovali na vystavení polních eh, nemocnic či eh, mateřských škol a podobně. Jiné země, Německo, Francie, Nizozemsko již využívají evropské fondy pro začlenění uprchlíků, ale v našich nařízeních není žádná vazba mezi Evropským fondem a otázkami spojenými s uprchlíky. A ještě poslední upřesnění. Mě překvapuje, když vidím, že člen UKIPu hovoří o tom, že E, evropské fondy jsou zapotřebí. Já vím, že jste z méně rozvinuté oblasti, která hodně trpěla, protože ve vašem regionu byly zavřeny doly. Já velmi ráda přijedu do vašeho regionu s vámi, ve vaší společnosti, abych britským občanům řekla, jak politika soudržnosti může přispět k rekonverzi, k vytváření zaměstnanosti v regionu, který byl tak postižen a jak je možné vyjádřit solidaritu. Proč je tedy zapotřebí jednotné unie? Já doufám, že se tato myšlenka prosadí. Děkuji. Continuare pe această temă. Mulțumesc mult. I thank you very much, Commissioner. Uh, Děkuji, um, paní